Mesdames, Messieurs, cette salle de commission. Dámy a pánové, a vzhledem k tomu, že se tu nenacházíme v kavárně ani v restauraci, tak prosím, vy, kteří si přejete hovořit, opustěte tuto místnost, ale my, eh, kteří tu budeme pracovat, tak se musíme pustit do práce, protože nás toho čeká hodně. Nous allons maintenant, si vous voulez bien, entamer le texte. A nyní tedy, pokud dovolíte, přistoupíme k textu, který se týká eh, těch rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství A pak tu mám ještě druhý text, který se týká eh, rozhodnutí ohledně majetkových důsledků registrovaného partnerství. Takže tento příspěvek eh, pojmu poměrně eh, stručně a chtěl bych v první řadě říci, že po určité blokádě, co se týče vyjednávání na úrovni členských států, jsme tu měli mít jednomyslnou dohodu právě v té oblasti eh, majetkových poměrů v manželství, ale text se tedy vrátil do Evropského parlamentu. Situace byla taková, že 18 členských států si přálo posílenou spolupráci v této věci. K těmto státům se připojil Kypr a dalších pět zemí zvažují, tedy Baltské země, Rumunsko a Slovinsko. Ty návrhy týkající se nařízení eh, z roku 2016 nejsou identické s původním návrhem Evropské komise z roku 2011 zahrnují celou řadu návrhů předložených eh, Evropským parlamentem, které vzešly z debaty v průběhu roku 2013 a odpovídají tak tomu textu, který 23 členských států bylo ochotno schválit na konci roku 2015. Toto nařízení je velice užitečné pro mezinárodní manželství žijících na, eh, v Evropské unii a můžeme říct si tedy, že toto zahrnuje, eh, nebo eh, jsou z toho to vyloučeny určité nebo pardon, jsou do toho zahrnuty pravomoci týkající se rozhodného práva, uznávání a výkonu rozhodnutí ze strany členských států. A je tu ještě výhoda toho, že se tu jasně stanovuje jak soudní příslušnost ve věci rozhodnutí v případě třeba dědictví, majetku nebo v případě žádosti o rozvod nebo v případě hm, zrušení manželství. Vyloučeny z této oblasti jsou pak záležitosti týkající se týkající se případů kdy eh, jeden eh, z členů manželského páru tedy zemře v případě úmrtí. Takže všechny ty další oblasti jsou tímto textem pokryty. A ještě bych chtěl říci, že v případě členského státu, který neuznává um, určité um, druhy soužití partnerů, tak se tu stanovuje, který členský stát může poskytnout příslušný právní základ pro vyřešení těchto sporů. To rozhodné právo se uplatňuje univerzálně, to znamená umožňuje také uplatnění práva eh, třetí země. A myslím si, že největším pokrokem eh, v tomto kontextu je, že eh, rozhodné právo se upratňuje na veškerý majetek, nezávisle i na eh, členský stát, ve kterém se tento majetek nachází. A co se týče uznávání a výkonu rozhodnutí, tak ten stávající text se velice inspiruje v tom postoji Evropského parlamentu, to znamená eh, to je text z roku 2013 a pak tam ještě přejímá text v případě dědictví majetku eh, na základě eh, nařízení z roku 2012. Je to tedy velice důležitý text a je v zájmu smíšených manželských párů na úrovni Unie nebo mezinárodních, kteří v současné době nemají k dispozici nějaký evropský e, legislativní text. To znamená, umožní to skoncovat s nespočetnými případy nespravedlnosti v rozhodování. Nyní je tu tady možnost řádně eh, nejrůznější spory vyřešit a já bych navrhoval tedy, aby Evropský parlament se vyjádřil k těmto dvěma textům eh, společně pozitivně. Myslíme si, že je dobré oba dva se zabývat oba, oběma dvěma těmito texty dohromady. Co se týče jednání na radě, tam došlo k tedy k zablokování textu. A nyní tedy základem pro naše jednání bude ten původní text obohacený tedy o ty dodatečné návrhy parlamentu z roku 2013. No a my si myslíme, že ty nové návrhy jsou pozitivním kompromisem, který umožní vyřešit ty konflikty jak při jednání na úrovni rady, tak i na úrovni jiných institucích. Jsou, eh, je to také možnost předkládat eh, dodatečné pozměňovací návrhy. Nicméně víme, že určité pozměňovací návrhy by mohly vést k dalším ještě potížím. No ještě bych chtěl zmínit tři skutečnosti. V první řadě chci poukázat na to, že jakákoliv změna by mohla spochybnit integritu té dohody, kterou podepsaly členské státy v rámci eh, té posílené spolupráce. Eh, ten text tak to už je smysl plný a já jsem si jistý, že pokud eh, by se to nějakým způsobem změnilo, tak bychom neměli zase přístup k nějakému plnohodnotnému textu, no a, a ty manželské páry, kterých se to týká, by ještě další dlouhou dobu neměly možnost řádně řešit tyto své situace. Já tu předkládám návrh eh, na lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů do 4. května. Samozřejmě tímto tedy existuje prostor pro pozměňovací návrhy, i když tedy, jak jste asi pochopili, já jim nejsem příliš nakloněn. Nicméně budeme mít ještě možnost k jejich projednání. Bylo by opravdu vhodné, kdybych se nám to podařilo schválit do června. Myslím si, že to není úplně nemožné. A nyní opravdu upozorňuji kolegy, že toto by nám umožnilo zachovat ten předpokládaný harmonogram. To považuji za naprosto zásadní, aby tedy tyto dva texty, tyto dvě dohody mohly být zároveň schváleny radou, tedy ze strany členských států které se eh, toho jednání účastní a které si opravdu přejí dokončit toto téma na radě, ale tedy paralelně dohromady oba dva texty. Tímto vám děkuji za pozornost a jsem ochoten si vyslechnout vaše názory. Pan Dombrovský. Благодаря ви, Děkuji vám, pane Kavado, vážení kolegové. Já bych rád využil této příležitosti a vyjádřil můj postoj k těmto dvěma zprávám pana Kavady, co se týče rozhodného práva a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových. Myslím si, že obě instituce nebo instituty, tedy jak um, registrované partnerství, tak snětek nebo manželství. Existují mezi nimi rozdíly, protože i registrované partnerství má jinak nadefinováno každý členský stát. Už to byly různé snahy o uznávání a výkon rozhodnutí. Nicméně opravdu si myslím, že oba tyto stavy jsou odlišné a proto jsem přesvědčen, že členské státy eh, by se mohly tedy připojit do této posílené spolupráce. Ovšem, co se týče eh, stávající eh, regulace v osmi členských státech vede k tomu, že tam ještě nemají definici registrovaného partnerství. To znamená, že jsou tu státy, které prostě ve své vnitrostátní právní úpravě nemají tuto situaci uznanou. To znamená, že nyní mají uznat tato ustanovení nebo je přijmout, ale pokud toto partnerství není u nich uznáno oficiálně, tak by to následně mohlo vést k diskriminaci. A myslím si, že to by asi úplně neobhajovalo práva občanů. Znamená to, že následně tu budou dopady v členských státech. Členský stát má povinnost přijmout ta dvě nařízení a následně to povede k pochybnostem ohledně principu subsidiarity, protože členské státy takto budou muset vlastně přijmout a uznat dopady těchto druhů partnerství, těchto registrovaných partnerství. Ale oni je vlastně ještě interně nepřijali. Takže tímto přinutíme členské státy, aby uznali tu problematiku řešení pro těch majetkových poměrů, což jsou rozhodnutí týkající se rozdělování majetkových poměrů. No a to bude mít určité dopady na ty příslušné členské státy. Komise tu nepředkládá nějaké odhody, možného dopadu tohoto nařízení a nadefinovaná pravidla jsou taková, že každý právní návrh eh, bude doprovázet i možná dopadová studie. Existují tisíce smíšených mezinárodních eh, manželství či partnerství. No a myslím si, že počet takovýchto Hm, partnerství je dostatečně vysoký proto, aby se uznala určitá povinnost vyplývající z tohoto pro členské státy. A tímto si myslím, že tu vyvstane velký počet osob, které z tohoto nebudou mít žádný přínos. Takže proč bychom nyní spíše nenavrhli větší míru flexibility členským státům? Protože tato Flexibilita je naprostou zásadou té posílené spolupráce. Za posledních několik let jsme zaznamenali, že je tu celá řada různorodých legislativních eh, pravidel a takovéto druhy sňatků či vztahů jsou uznávány v mnoha členských státech, takže proč maximálně možnému počtu lidí neusnadnit život a usnadnit pravidla, která jsou společná ve většině zemí, ale zároveň nějak nevměšovat do těch režimů nebo úprav, které existují v jiných členských státech. Děkuji, pan Džamborský, pan Ford. Děkuji, pane předsedo já také mohu přitakat tomu, že toto téma, které tu bylo představeno, je tématem, které se vleče dva nebo tři roky. A je důležité, abychom se k tomu postavili rozumně. Já se připojím k tomu, co jste tu navrhl a mohu říct, že pod, podporuji text ve znění, ve kterém jste ji předložit je důležité, abychom celou věc urychleně dovedli k nějakému konci, protože jednat jsme začali v roce 2013. A Převzali jsme v podstatě text, který byl zpracován v té době, takže teď stačí, abychom ji formálně schválili a provedli drobné změny. Ty návrhy jsou podle mého názoru vyvážené a také s ohledem na různé typy partnerství dává, dávají možnost těm zemím, které neuznávají registrované partnerství, a byly k něčemu nuceny, možná, že právě proto se to dva nebo tři roky vleklo. A ty ovšem nebudou tedy nuceny použít příslušné stanovisko a v také v úvodních ustanoveních i v hlavní části textu jasně vysvětlujeme, že tato úprava registrovaného partnerství eh, bude, takže tento institut bude používán jenom tam, kde v národní legislativě již platí. A nemá to žádný dopad na ty základní otázky existence, uznávání tohoto institutu eh, národní legislativou členských, jednotlivých členských státech. A my jsme totiž rozhodně nechtěli nějakým způsobem eh, narušovat eh, národní legislativu v tomto ohledu, vměšovat se do ní. A vzhledem eh, tedy k důvodům osobní a rodinné mobility je nezbytné, aby tato doposud neregulovaná eh, oblast byla v rámci té iniciativy kvalitní legislativní úpravy, úpravy tedy řešena také. A já si myslím, že je to tedy regulováno velmi dobře a vážené, vyváženě této konkrétní situaci. Já apeluji na to, abychom urychleně přišli k hlasování nad oběma texty ve eh, světle zesílené spolupráce mezi členskými státy. A já tady opakuji, že tady vlastně na tom stanovisku parlamentu z roku 2013 se nic zásadně nezměnilo, proto také nemám žádné výhrady k textu a z procesního hlediska bych přivítal, kdybychom oba texty řešili současně. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. La parole est à madame Gebhardt. Děkuji mnohokrát a paní Gebartová. Děkuji. Musím upřímně říci, že jsem ráda, že dnes konečně diskutujeme o tomto balíčku. Já jsem v roce 2011 byla u toho jako zpravodajka za Libe a tedy prošla jsem celým tím kolečkem diskuzí a vždycky mě zarmoutilo, že jsme tedy k ničemu nedospěli, že se členské státy nebyly ochotny dohodnout. Byla to tedy taková odysa, kdy jsme se snažili tento návrh provést eh, celou řadou různých úskalí z hlediska toho, jak je to regulováno v národní legislativě. A máte také pravdu, kolego, v tom, že je dobré, abychom oba návrhy pojednali a odsouhlasili současně, protože je to pro celou řadu členských států opravdu velmi důležité abychom to řešili současně. Ale samozřejmě vždycky jsme také říkali, že respektujeme to, že v některých státech prostě neexistuje tento institut registrovaného partnerství a proto eh, vždy opakujeme, že tedy tuto skutečnost budeme respektovat a žádný členský stát nebude nucen k tomu, aby zaváděl něco, co zavádět nechce. A v článku 9.1 nařízení k partnerství říkáme jasně, že vlastně o tomto institutu nelze rozhodovat, pokud, tedy soud o něm nemůže rozhodovat, pokud tento institut vlastně neexistuje v národní legislativě a to je velmi důležité prohlášení, od něho se odvíjí všechno ostatní a proto jsme to tam tak jasně chtěli mít. Já sdílím návrh eh, zpravodaj, abychom postupovali co nejrychleji, protože konec konců tu věc řešíme už od roku 2011. Já nejsem žádná uh, faninka zesílené spolupráce eh, v tom smyslu, že si tady někdo jen zdvořile vyslechne stanovisko Evropského parlamentu a pak si dělá stejně, co chce, ale na druhé straně je mi útěchou, že vlastně mezi tím od no toho roku 2011 došlo k takovému vývoji situace, že stanovisko Evropského parlamentu a získalo na důležitosti a nám jde o to, aby tyto právní návrhy co nejdříve prošly, byly převedeny do praxe a, pro, do praxe a proto za naše frakci nepředkládáme žádné pozměňovací návrhy. Rychlé řešení této situace veřejnosti dlužíme už dlouho. A pokud je o ty členské státy, které nejsou ochotny spolupracovat, ráda bych řekla, že Skutečnost, že neexistuje právní úprava, má negativní dopad na velký počet obyvatel a je tedy nejvyšší čas, abychom jim nabídli právní jistotu. Děkuji. Merci infiniment, chers collègues. On va... Mnohokrát děkuji, kolegyně. Chce se ještě někdo další přihlásit? Dobrý den, dobrý den, pane Kavado. Já mohu potvrdit, že pro nizozemské předsednictví je jedna z priorit Jak všichni víme, už dlouho se o tom jedná. A proto má předsednictví v úmyslu přijmout tento návrh ještě do 1. července a aby práce postupovala rychleji a vzhledem k tomu, nakolik je to z politického hlediska významné, předsednictví se rozhodlo, že bude současně pracovat na třech návrzích. Takže jde o směrnici i o dvě nařízení. A to je možné proto, protože komise zveřejnila všechny tři návrhy ve stejný den na začátku března. Pokud je o práci v radě, mohu vám sdělit, že jsme právě provedli několik technických změn, abychom upřesnili určité věci, které souvisí s tím, že teď využíváme nástroj posílené spolupráce. Obsah textu, jádro textu se nemění. A kromě toho mám ještě z rady jednu dobrou zprávu, dnes dopoledne se to řešilo na Koreperu a bylo dosaženo dohody současně o všech třech návrzích. Teď, když se Koreper na textu dohodl, předsednictví předpokládá, že dokument pošle na schválení do rady na Radu pro zahraniční věci, a to 12. května. A tam požádá a potom požádá o schválení parlamentu. Samozřejmě se rozumí samo sebou, že doufáme, že ke schválení dojde. A pokud je o návrh nařízení, to půjde na radu 9. června. A také nás velice zajímá názor parlamentu na toto nařízení. Doufáme, že můžeme počítat s podporou Evropského parlamentu u této velice významné věci pro evropské občany. A chci vám eh, poděkovat za vaši dosavadní spolupráci. Mnohokrát děkuji. Děkuji za tuto dobrou zprávu. To usnadní naši práci. A chci kolegům připomenout, že eh, lhůta pro pozměňovací návrhy je 3. května a nyní přejdeme na bod číslo 12 a budu vás nyní muset požádat, aby každý, kdo se účastnit nebude, opustil místnost. Uděláme si dvouminutovou přestávku, abyste mohli opustit místnost.